Vážení kolegové, prosím, usaďte se. A ti, kteří se nechtějí zúčastnit schůze, prosím opuste sál a nebo minimálně ukončete své hovory, protože paní komisařka Tyson musí také včas odejít, proto musíme hned začíst. Já se chci nejdříve zeptat, zdali má někdo připomínku k programu schůze. Není tomu tak, tím pádem je program schůze schválen. Vítám mezi námi Valdise Dombrovského, který je místopředsedou a komisařem odpovědným za problematiku eura sociálního dialogu a také Marianu Tyson, která je komisařkou pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu. Budeme diskutovat diskutovat také o doporučeních pro jednotlivé země. Omlouvám pana komisaře Moskoviče, který se bohužel nemůže zúčastnit naší schůze. Úvodem chci říci, že nejdříve komise nás seznámí s národními doporučeními, které byly zpracovány a národní doporučení mají být schváleny ECOFINem v červenci. A Semes, Evropský semestr 2016 je také součástí Sixpacku. E, e, a nyní zahájí naši schůzi komise, která přednese úvodní prezentaci a posléze se bude konat diskuze. Nyní dávám slovo místopředsedovi komise panu Dombrovskému. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za pozvání, ehm, za to, že jste pozvali mne a komisařku Tyson, tak abych vás seznámili s národními doporučeními. Národní doporučení se týkají tří priorit, to je povzbuzení investic, pokračování strukturálních reform a odpovědná fiskální politika. My jsme přesvědčeni, že tento trojuhelník také podpoří ekonomické oživení, podpoří zaměstnanost a také založí základy pro budoucí prosperitu. A také eh, tímto způsobem upevníme Evropskou měnovou unii a já jsem přesvědčen, že o tom ještě budeme hovořit. Naše doporučení také vychází ze specifické eh, situace jednotlivých zemí. A tady také vidíme, že jsou před jednotlivými zeměmi různé výzvy a také některé země mají jiný deficit než eh, ostatní země a my také bereme v potaz Eh, otázku eurozóny. A eh, eurozóna eh, také dostala svá doporučení, která byla již schválena a vydána v minulém roce. Šlo o to, že doporučení pro eurozónu mají být vydána také ve vztahu k jednotlivým státům. A e, jednotlivá doporučení jsou zacílená a my jsme nyní vydali 89 doporučení. A také jsme stanovili priority. My jsme toto provedli na základě intenzivního dialogu s jednotlivými vládami, sociálními partnery a dalšími aktéry. My jsme vyzývali členské státy, aby konzultovali se sociálními partnery dokumenty ve vztahu k evropskému semestru. Evropská komise zdůrazňuje velice demokratickou debatu a já si také vážím otevřené diskuse s Evropským parlamentem my jsme navštěvovali systematicky členské státy a diskutovali jsme s, akt, aktéry eh, na vládní úrovni. Tento dialog se snaží nalézt výzvy a také reform, možnosti reform a překážky pro reformy. Naše doporučení přicházejí v konkrétní, ve specifické ekonomické situaci. A nyní mohu říci, že evropská ekonomika se ozdravuje, ale nadále existují rizika. Nezaměstnanost klesá, ale nadále zůstává v jednotlivých zemích vysoká a nejnebezpečnější je nezaměstnanost mládeže a dlouhodobá nezaměstnanost. Tak e, také makroekonomická nerovnováha nadále existuje a také veřejné dluhy omezují růst jednotlivých zemí. Také můžeme říci, že existují příznivé faktory pro oživení. To souvisí například také se směným kurzem eura, fiskální změny jdou směrem k výdajům a také ceny energetických zdrojů jsou relativně nízké. A toto souvisí s tím, e, že bychom měli také rychle nastartovat reformy, které potřebujeme, ale e, někdy si nevíme rady. některých zemích eh, také dochází k situaci, že již minulá doporučení nebyla ještě implementována, což je špatná situace. Je třeba se zaměřit na růst a také na udržitelnost sociálních eh, systémů a eh, dále se také musíme zaměřit na produktivitu a růst my musíme také vidět, že příznivé ekonomické podmínky nebudou trvat na věky. V určitých chvílích budeme eh, dojde k tomu, že již nebudou existovat, takže eh, jestliže nyní máme příznivé podmínky, tak bychom měli řešit strukturální slabiny ekonomiky. My bychom také měli podporovat členské státy v jejich reformách a k tomu se staví komise proaktivně. My chceme také posilovat eh, dobré porozumění a také doporučujeme eh, v, dopo, v doporučeních indikátory a nastavení indikátorů a musíme říci, že určité reformy také vyžadují eh, odvahu a často dochází k tomu, že některé země nemají dostatečné administrativní kapacity. My chceme tyto země podpořit a proto jsme vytvořili pro eh, servis, který ty, tyto země může podpořit. A já také věřím tomu, že Evropský parlament také tento program podpoří. Závěrem chci říci, že strukturální fondy také mohou podporovat členské státy ve reformních snahách a implementovat doporučení v praxi. Já nyní se chci vyjádřit k detailům doporučení pro jednotlivé země bylo vytvořeno po příznivé prostředí pro investice. My se snažíme omezit uh, úzké profily, jako je například málo výkona administrativa a nefunkční soudnictví. Za druhé, chceme také posílit bankovní systémy a posílit uh, trh, uh, prac, pracovní trh. A Chceme také se zaměřit na to, aby dlouhodobě nezaměstnaní eh, našli eh, zaměstnání na trhu práce, zaměřujeme se na dlouhodobé vzdělávání a na modernizaci sociálních systémů. Eh, tyto sociální systémy musí být trvale udržitelné. Komisařka Tyson bude o těchto věcech ještě eh, dále hovořit a také zodpovědné fiskální politiky musí být v souladu s paktem růstu a stability. rozpočty musí být strukturovány tak, aby podpořily investice. Také musíme posílit boj proti daňovým únikům. Vedle doporučení komise předložila další návrhy týkající se deficitního postupu. My jsme radě doporučili, aby vyjmula Kypr, Irsko, Česko a Slovinsko z tohoto postupu. Jejich deficity se snížily a podle našeho její předpovědi jsou, je tento pokrok trvalý. A za druhé je to to, že Itálie, Belgie eh, jsou v souladu s požadavkem smlouvy, eh, kde eh, týkající se zadlužení. U Itálie eh, se ještě jednou budeme zkoumat tuto situaci v souvislosti s rozpočtem pro rok 2017. Portugalsko a Španělsko ne eh, revidovali své deficity. My jsme navrhli také doporučení v rámci evropského semestru a my se k situaci v těchto dvou zemích ještě vrátíme na počátku července. Já vám děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci, za pozornost a kolegyně se vyjádří o sociální stránce. Děkuji vám, pane předsedo, a nyní má slovo paní komisařka Tyson. Děkuji vám, vážený pane předsedo, dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Svět práce se rapidně mění, jak všichni víte, digitální revoluce znamená spoustu příležitostí, ale také mnoho specifických výzev, zvláště pro obyčejné lidi. A tyto změny přinášejí eh, nejistotu, určitý pocit ztracenosti a Eh, mnozí si říkají, co jim vlastně budoucnost přinese. A proto musíme pokračovat v našem reformním úsilí a zohledňovat eh, dopady na životy lidí a jejich šance. Letos jsme se zaměřili na vyváženost mezi flexibilitou a bezpečností a silným sociálním rozměrem. To je jasný signál, který vysíláme, usilujeme o něm také v rámci pilíře sociálních práv. Reformní úsilí eh, už přinešly první pozitivní výsledky, zlepšují se pracovní podmínky, snižuje nezaměstnanost, ale potřebujeme ještě další pokrok. Nadále máme 21 milionů lidí, kteří jsou nezaměstnaní. A když si uvědomíme, že více než 4 miliony mladých lidí je bez práce a chudoba zůstává eh, výrazně rozšířená, tak víme, že musíme být lepší. Eh, v Evropě došlo k významným reformám pracovního eh, trhu, ale potřebujeme další pokrok, abychom nastolili prostředí pro zaměstnanost. Týká se to je zapojení školství, rodiny a otázky sociálních systémů. Doporučení CSE v roce 2016 tato témata řeší. My eh, například Finsku, Rumunsku a Slovensku doporučujeme lépe integrovat eh, sociální záchranné eh, sítě a starat se jejich účinnost a přiměřenost a navracet nezaměstnané zpět do zaměstnání. To je sociální ekonomická priorita. Podporujeme státy v tom, aby zvýšili zapojení žen na trhu. To znamená například řešení situace v Německu nebo v Irsku nebo například v jiných státech eh, poskytování služeb péče o děti. Potom například v Německu nebo ve Francii je třeba nadále více usilovat o otázky zdanění práce. Řešíme chudobu a sociální vyloučení v, například v Itálii a Bulharsku. Je třeba, aby zde byly adekvátní sociální záchranné sítě pro všechny. Potom je zde rozvíjení dovedností, absolvování škol, a vzdělávání. Víme, že zaměstnavatele v Evropě hledají kvalifikované pracovníky a mnozí pracovníci hledají eh, takovou práci, která odpovídá jejich schopnostem a dovednostem. A je třeba, aby se tyto poptávky setkaly tím, že budeme investovat do školení a vzdělávání tak, aby nezaměstnaní se opět vraceli zpět do zaměstnání, aby zde byly příležitosti pro všechny. Na plénu 7. Eh, eh, července vám také představím eh, program na podporu států v této oblasti. Potom téma uprchlíků. Zde se neudělala specifická doporučení pro jednotlivé členské státy, protože ty hlavní příjemci přijímající státy Eh, mají nastavené eh, nebo nastavují politiky eh, pro tuto oblast a je předčasné analyzovat tuto situaci. Ale máme zde obecnější doporučení týkající se opatření pro zlepšení integraci osob z migračního prostředí a z nevýhodněných skupin, což by mělo být přínosné tedy i pro uprchlíky. Takzvaná New Skills Agenda obsahuje například nástroje týkající se kvalifikací z třetí zemí. Dámy a pánové, všechny tyto reformy závisí na silném sociálním dialogu. Musíme usilovat o intenzivnější zapojení sociálních partnerů a vytváření politiky na vnitrostátní evropské úrovni. Vidíme, že eh, je zde různá míra rozvinutosti sociálních partnerů v nastavování i implementaci politik Někde voláme po větším zapojení sociálních partnerů při rozvoji pracovního trhu, eh, rozvoji dovedností nebo sociálního dialogu. A možná ještě k eh, financováním z EU. Členské státy by měly využít eh, příležitosti a využívat strukturální fondy pro podporu svého reformního úsilí a uvádění doporučení do praxe. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, abychom byli úspěšní, eh, musí mm, si to vzít eh, k srdci všichni aktéři na všech úrovních, eh, samozřejmě také Evropský parlament a já se těším na váš jasný a konstruktivní příspěvek do diskuse, těším se na vaše zprávy a uvidíte, že letošní doporučení jsou výrazně zaměřená na sociální otázky a otázky zaměstnanosti. Jenom při, je třeba zohlednit lépe sociální aspekty ve všech evropských politikách tak, abychom skutečně dosáhli nastolení sociální Evropy. Já vám děkuji za pozornost a těším se na diskusi s vámi. Děkuji vám, paní komisařko Tyson. Pan Komisaři musí odejít včas a my máme 6 kol otázek a 15 minut. Máme teda 92 minut času eh, a prosím všechny, včetně komise, aby se drželi vymezeného časového rámce pro zpravodaje, to znamená, každý dostane 3 minuty, potom 10 minut pro komisi a pak dále bude těch pět kol, kdy u čtyř bude předsedat kolegyně Luxfog z výboru EMPL. A tak minuta 30 pro každého řečníka z naší strany a opět 10 minut pro reakci komise. První kolo je kolo zpravodajů. Nejprve Alfred Sand na 3 minuty. A potom Sofia Ribiera za Ample na 3 minuty. A nyní má slovo Alfred. Děkuji. Eh, CSR 2016 eh, eh, jsou součástí evropského semestru, ten se poprvé aplikoval v roce 2015. To dobrý krok, který více zdůrazňuje ten cíl, který se má dosáhnout, zatímco prostředky k jeho dosažení zůstávají na rozhodnutí národních států. Mám tři otázky. Ta první se týká investic. Makroekonomické důvody vedly k snížení objemu investic protože výnosy jsou nízké a veřejné investice to jsou také nízké, protože dochází ke konsolidaci rozpočtu. A tyto dlouhodobější výdaje byly odloženy. Možná, že bychom se měli zabývat také mikroekonomickými překážkami, jako je řízení a zpráva a špatná kvalita veřejné zprávy. Bude to ale stačit, pokud se to odstraní. Já o tom pochybuji přes EFCI a přes strukturální fondy. Tady pořád nevidíme tolik investic, ale pane, konsensus v celém politickém spektru, že je potřeba zlepšit investiční prostředí. Souhlasíme s tím, že musíme zlepšit další podmínky, aby se zvýšila míra veřejných a soukromých investic v EU. V sociální oblasti v roce 2016 Došlo k přeložení celé řady doporučení. Vzhledem k tomu, že jich je o něco méně než v loňském roce, tak to, no, to znamená, že sociální aspekty hrají velmi důležitou roli v evropském semestru. V evropském semestru. Hovoří se o dalším vzdělávání, nových kvalifikacích, rozšiřuje se počet členských států, na které se to vztahuje. Nicméně velkou tragédií je to, že snížení chudoby do roku, ten cíl snížení chudoby do roku 2020 se nepodaří splnit. Dokonce situace bude podle Rudkovi se ještě horší. Takže moje druhá otázka je následující. Neměl by být eh, boj eh, proti chudobě větší prioritu, aby se eh, chudoba nestávala akceptovaným faktem? A pak se chci zeptat na tato doporučení a jak se promítají do naší kultury řízení. Doporučení vycházejí z hodnocení komise. procento těch doporučení Nedošlo k pokroku, zrostlo se asi 30% v roce 2017 na 50% 2015. Tyto výsledky ukazují na to, že členské státy nejsou příliš ochotné to provádět. Je to možná proto, že parlament pořád do toho procesu není řádně zapojen a nikdo se to ještě nepokusil napravit. Je tady nějaká eh, vyhlídka na to, že by národní parlamenty se mohly stát nedělnou součástí tohoto procesu v nějakém smysluplném systému. Děkuji. Alfreda Sofia. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. V Evropské unii je příliš mnoho nerovnová. Okazují to také tato doporučení pro jednotlivé země. Naše strategie teď volá po větší fiskální zodpovědnosti, rozpočtové zodpovědnosti, strukturálních reformách a více investicích. Je evidentní, že bez vážené ekonomiky se nám nepodaří dosáhnout větší sociální spravedlnosti ani zohledňovat potřeby občanů. Zadluženost je největší překážkou vytváření pracovních míst a sociálního státu a také to ohrožuje budoucnost našich dětí. Musíme mít udržitelnou sociálně tržní ekonomiku. Naše společnosti ale v poslední době řešily bezprecedentní výzvy, eh, Řecko, migrace, vnitřní hrozby, bankovní krize, krize způsobené tou hospodářskou krizí, to eh, všechno má dopad na evropský projekt. Je překvapivé, že je pořád ještě možné ovalovat sankce na státy, které přitom provedly velké reformy při konsolidaci svých eh, rozpočtu. A tady musím uvést Portugalsko jako příklad. došlo k velkému úsilí pro eh, dosažení těch cílů, ale přitom potřebujeme více investic a eh, chci se zeptat, jestli souhlasíte s tím, že sankce s tím nejsou kompatibilní. Pokud eh, některý stát, který toho tolik obětoval zájmu reform, teď stojí před hrozbou sankcí a že to všechno koordinuje Evropská komisa. Podle mě to jde proti zásadě solidarity. A chci se zeptat velmi jednoduše, jestli komise plánuje uvalit eh, sankce na členské státy, i pokud se teď to rozhodnutí odložilo až na červenec. Pokud se odloží účinnost tohoto rozhodnutí, tak je možné to odložit eh, o rok. Odklad sankcí o rok, eh, to by nás tím se dostáváme do roku 2017, ale jaká kritéria potom budou použita? A ještě jedna poslední věc. Dnes hovoříme o těchto doporučeních. ECOFIN je bude probírat v červenci a parlament to potom má schvalovat v říjnu, takže to znamená, že ta, ta agenda evropského semestru se musí změnit, aby se do toho promítlo více demokracie a výbor. Ample by také k tomu měl připravit zprávu z vlastní iniciativy, spíše než jenom stanovisko pro zprávu dalšího výboru. Ještě do nás apeluji, abyste dodrželi časový limit, jinak se eh, komisaři nebudou mít šanci odpovědět. Nejprve pan Dombrovský. Nejprve k té první otázce. Zjednodušení evropského semestru a prostředí pro investice. Skutečně v tomto roce jsme se zaměřovali v rámci evropského semestru na identifikace překážek podnikání, efektivnost veřejné zprávy, infrastruktury a tak dále. a také na nové návrhy zlepšující investiční prostředí. My teď provádíme investiční plán. A z těch svých schválených projektů se podařilo umístit 100 miliard euro jak veřejných, tak soukromých investic. A to ukazuje, že investiční plán pro Evropu, který měl vést k stimulaci aspoň 315 miliard euro, je na dobré cestě. Samozřejmě, že ta otázka je oprávněná. Co bude následovat? Je tady další prostor pro stimulaci investic dalšími nástroji nebo rozšířením rozsahu nebo um, doby investičního plánu. Tím vším eh, se komise zabývá, vyhodnocuje to a výsledek těchto analýz by měl být znám v příštích měsících. Nicméně priorita pro investice nadále platí. Potom k CSR a jejich eh, provádění v praxi, o tom jsem se zmiňoval na úvod. Celkový pokrok je omezený, není dostatečný a to, musí, to znamená, že musíme zintenzivnit naše úsilí. Jak ale vždycky zdůrazňuji, nejsou to příkazy, jsou to doporučení. Není tady nějaký přímý vynocovací mechanismus. Zlepšení implementace eh, je možné prostřednictvím eh, eh, diskuse s národními Eh, eh, stranami, tedy s eh, členskými státy, že jsou parlamenty, vlády a další, kteří by se těch doporučení měli být více vědomi, měli by si uvědomovat, o co přesně jde a snažit se ty problémy řešit. Zmiňoval jsem se také o některých nástrojech na podporu provádění těchto doporučení, poskytujeme technickou pomoc Takže pokud se podaří posílit roli národních parlamentů, tak by to bylo velmi eh, vítané, je to naší prioritou. Teď se dostávám k otázce týkající se aplikace Paktu růstu a stability a potenciálních sankcí. Jak víte, rozhodnutí o nadměrném schodku na základě článku 126 smluv v případě Španělska a Portugalska bylo odloženo na začátek července. Není žádný plán to rozhodnutí eh, odložit ještě dále a nemohu teď eh, předjímat, eh, jaké to rozhodnutí komise bude. Nicméně komise jako strážkyně eh, smluv musí aplikovat pakt růstu a stability. Prvním krokem je samozřejmě zahájení toho postupu přinoměrného sborku a to kdy je to schváleno radou, kdy nedojde ke změně, tak eh, jsou možné další kroky. My se samozřejmě vážíme toho reformního úsilí, které Portugalsko podniklo, podobně to je i v případě Španělska, to také těm eh, zemím umožnilo se vrátit k hospodářskému růstu a chceme i nadále umožnit těmto státům, aby posílili hospodářské oživení. a aby eh, se ekonomika vyvíjela příznivě. Takže to určitě budeme také brát do úvahy, až budeme rozhodovat o tom dalším postupu. Děkuji, paní komisařka Tyson. Děkuji, pane předsedo. Já odpovím holandsky. Armud chudoba. To je jeden z cílů strategie Evropa 2020 a už nyní víme o tomto cíli, že ho nenaplníme. Ten eh, cíl, tu cílovou laťku nesnížíme, chceme zachovat tu úroveň, na které byla a musíme bojovat proti nedostatečným ambicím. Je to opravdu něco, co je pro mě priorita. Zasahuje to přímo v srdcích lidí. Co se týče těch specifických doporučení pro jednotlivé země v roce 2016, tak bych řekla, že asi tak polovina států obdrží doporučení, která mají skutečně dopad na míru chudoby v zemích. Jak bych to řekla? Těžko to srovnáte s diamantem, protože chudoba není krásná, ale má také tolik různých facet. A musíme proti ní tedy bojovat, musíme je řešit z nejrůznějších úhlů. A jeden z těchto způsobů je ten, že budeme komentovat eh, jednotlivé členské státy v tom smyslu, že musí se zlepšit ve zacílení Eh, pokrytí v oblasti eh, výdajů, nezaměstnanosti a zavádění ochranných opatření. Takže na jedné straně dávky, sociální dávky, ale potom eh, opatření proti chudobě. Nejlepší možnost, jak neupadnout do chudoby, je pro lidi, aby měli práci. Také v CSR se zaměřujeme výrazně na téma dětí. Pokud chceme prolomit ten začarovaný kruh chudoby, musíme se podívat na velmi malé děti a jsou tam doporučení v tom smyslu, že by zde měl být větší, lepší přístup, lepší kvalita a zaplatitelnost zařízení eh, pro děti a aby tam byl, byla také kvalitní výuka už dětí ve velmi nízkém eh, věku. Potom řešení dlouhodobé nezaměstnanosti pomáhá v eh, potírání chudoby. Mnoha zemím také doporučujeme zavést minimální mzdu nebo zvýšit minimální mzdu, protože i to je mm, něco, co může eh, řešit chudobu. Potom máme otázku chudoby zaměstnaných lidí. I zde jsou některé státy, které by mohly provést strukturální reformy a zlepšit e, situaci po tomto téma. Tax switch. a sice e, otázka zdanění práce, zdanění nízkých příjmů a čisté příjmy domácnosti. I to může pomoci opatření v této oblasti aby eh, se domácnosti dostaly z té chudoby a potom také agenda týkající se vzdělávání a dovedností, protože ti, kdo mají málo dovedností, tam je největší riziko, že upadnou do chudoby. Eh, my jsme tedy tu chudobu neřešili specificky, ale prostřednictvím nejrůznějších doporučení. Víme, že eh, to je oblast, kde pokulháváme, ale opravdu se o to staráme a neustále upozorňujeme státy na to, že musí strukturálně provést zemi, aby se situace zlepšila. Protože v Evropě se zde musíme zaměřit na ty, kteří jsou nejslabší a mají toho nejméně. Děkuji, paní komisařko. Nyní budeme mít čtyři řečníky z naší strany. Každý má minutu 30. Vyměníme Ekon a Empl za EPP Ekon Darius Rozáty. Děkuji, pane předsedo. První otázka je na pana místopředsedu Dombrovského. Jedna ze slabin současného pomalého ekonomického oživení je slabá produktivita a tato produktivita je poloviční ve srovnání s rokem 2008 a třetí nová ve srovnání s 90. lety. A já se ptám, jak si komise vysvětluje tento nízký růst produktivity a co mají členské státy dělat pro nápravu této situace. A druhá otázka na paní komisařku Tyson. Tento evropský semestr se zaměřuje na zaměstnanost a výkonnost sociálních služeb. Také komise doplnila tři další indikátory do scoreboardu, tak abychom dostali komplexní analýzu. Jak toto bylo také zapracováno do národních doporučení a jaká doporučení byla formulována pro členské státy, aby zlepšili situaci v oblasti zaměstnanosti. A mě by také zajímalo, zdali se tímto také řeší otázka legislativy na ochranu zaměstnání. A další řečník je Mario Joao Rodriguez. A já jsem ztratila těmito připomínkami pět vteřin. My uznáváme, že v tomto evropském semestru jsme viděli po naléhání Evropského parlamentu, eh, že se berou tedy více v potaz sociální ohledy a aspekty, ale z našeho hlediska to stále ještě není dostatečné. Ale jestliže skutečně chceme snížit vysokou nezaměstnanost, především nezaměstnanost mládeže, jestliže chceme zabezpečit, aby sociální standardy se zlepšily všude po Evropě. A jestliže chceme také řešit sociální nerovnost, pak potřebujeme ambicioznější strategii. A to musí začít definováním cílů, protože cíle se musí týkat jak nezaměstnanosti, tak i sociální nerovnosti. Potom musíme řešit otázku designu reform, které musí být ušity na míru pro řešení e, problému a pak také potřebujeme sociální investice. Za čtvrté musíme zabezpečit, aby fiskální konsolidace nevedla k sociální sociální nerovnosti a nepodkopávala domácí poptávku a také musíme snížit makroekonomické nerovnováhy. A e, v této oblasti se musí snažit všechny členské státy níz země s nízkou konkurenceschopností se musí také zaměřit na růst domácí poptávky. Děkuji, Marie. A dalším řečníkem je Joachim Stabaty za Econ a také bude hovořit za výbor pro zaměstnanost EMPL. Já mám připomínku k panu komisaři Dombrovskému. Již jsem často uh, na výboru slyšel, že potřebujeme větší růst a investice, máme příliš vysokou nezaměstnanost. Udělali jsme krok před, ale stále to ještě není dost. Já také připomínám slova eh, pana předsedy Jungera, a, který říkal, že musíme eh, tady hovořit upřímně. A tady se to týká především Řecka, protože Řecko se pohybuje na pokraji propasti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 ekonomistů se již před pěti lety hovořilo o to, že Řecko je totálně nekonkurenceschopné. A jestliže se poskytují Řecku peníze, tak se tyto peníze dostávají do roku žraloku a jejich věřitelů. Ale tady se to týká především soudržnosti eurozóny, protože jestliže vypadne Řecko, pak mohou následovat i jiné země. Co pomůže Řecku? Řecku. Eh, Řecko musí eh, mít jiný směný kurz. Je snadné změnit směný kurz. A Řecko také potřebuje eh, odepsání dluhu, aby mohli začít od počátku. A za třetí také potřebuje rozjezdové financování tak, aby Řecko mělo opět model tak, aby zaměstnalo lidi ve své vlastní zemi, eh, tak, aby neemigrovali. A to byly mm, mé půl minuty za Ekon. A nyní mám několik poznámek eh, eh, pracovnímu trhu. A jeden ministr v Itálii řekl, že jestliže e, nemáme směrný kurz, potom musíme udělat e, také přizpůsobení prostřednictvím trhu práce. A takovýto nástroj by byl velice dobrý. Já to srovnám se švýcarském a s portugalském. Švácarům se také zvýšil směrný kurz franku. Ale co udělalo Švýcarsko? Oni zvýšili pracovní dobu ze 42 hodin na 44 hodin a to bez další odměny a tím tádem také e, vlastně e, devalvovali frank. A co se stalo v Portugalsku? V Portugalsku se do pracovní doba snížila z 38 hodin na 35 hodin a dopad je ten, že produktivita Portugalců se sníží a mezinárodní konkurence, schopnost Portugalska se také sníží. Portugalsko musí Eh, zdevalvovat tak, aby bylo konkurenceschopné. A jak lze v této konstrukci realizovat to, eh, o čem sníme? To je nižší nezaměstnanost a vyšší růst. Děkuji vám. A nyní se vracím ke komisi jako první pan místo předseda Dobrovskis. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve k otázce nízkého růstu produktivity. Skutečně je tomu tak, že toto souvisí s nízkým růstem ekonomiky. A proto existují různé důvody. Jed ten faktor, o kterém jsme diskutovali, je nedostatek investic. Jestliže nemáte dostatek investic, pak také snižujete budoucí potenciál růstu a také následkem snižujete své, své růstové tempo. OECD zpracovala studii, která se zabývala efektivitou trhu a zde bylo konstatováno, že jsou zde velké rozdíly v produktivitě mezi jednotlivými podniky. A potom podniky s nízkou produktivitou so, nadále zůstávají na trhu a to celé zpomaluje celkový rozvoj a nárůst produktivity. Ale jestliže chceme mít intenzivní ekonomický růst, jestliže si chceme zabezpečit prosperitu, pak potřebujeme mít také vysoký úroveň produktivitu a efektivitu. A to souvisí s tím, že komise navrhuje, aby byly eh, ustanoveny rady pro efektivitu a produktivitu na národní úrovni, které by radily jednotlivým vládám. Eh, tato jednání probíhají v radě a již na ECOFINu v červenu bude dosaženo některých dohod v této oblasti dále lepší integrace sociálních aspektů do evropského eh, semestru. Vy jste již uznal práci, která byla vykonána a v této práci se nadále bude pokračovat. K tomu se ještě vyjádří kolegyně. A potom je tady otázka týkající se fiskální zodpovědnosti. Vy jste také hovořil o fiskální konsolidaci. My již neprovádíme celkovou fiskální eh, konsolidaci. Musíme říci, že v eurozóně eh, dochází k tomu, že deficity nyní klesají a restru strukturální deficity se začínají zvyšovat a já také s vámi souhlasím, že musíme dokončit EMU a za tímto cílem již byly zpracovány, tak říkajíc, cestovní mapy. A v současné době probíhá konzultace a připravujeme druhou fázi. Otázky týkající se situace v Řecku. U Řecka hodláme dokončit první přeskum, tak abychom mohli pokročit e, při vyplacení dalších e, splátek a také musíme říci, že reformy, které Řecko udělalo v minulých letech, ukázaly, že konkurenceschopnost řecké ekonomiky vzrostla a také Řecko získalo finanční stabilitu a my můžeme také očekávat, že Řecko se vrátí k ekonomickému růstu. 27 z 28 členských států eh, tam dochází k ekonomickému růstu a my také očekáváme, že Řecko obnoví ekonomický růst v průběhu tohoto roku. A pokud se týče vývoje směných sazeb. Jestliže jste v rámci eurozóny, pak nemůžete devalvovat svou měnu, takže existují určitá omezení a právě proto je třeba monitorovat rozvoj konkurenceschopnosti v rámci eurozóny, tak aby se nehromadily nerovnosti, které je třeba eh, řešit hned od počátku. A eh, to se tedy týká otázky právě vytvoření rad. Děkuji vám a než předám slovo kolegyni Ulskop, bude ještě odpovídat paní komisařka Tyson. Uh, on the question of uh, Mr. Ros- Děkuji, já odpovím panu Rozatimu, který se ptal na to, uh, co budeme dělat se sociálními indikátory. My jsme je použili v těch zprávách pro jednotlivé země. tím, že bychom popsali podrobně mm, tu situaci, takže se odráží v těch eh, doporučeních. A co se týče nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé nezaměstnanosti, tak u několika členských států tam máme velmi jasné doporučení o té míře aktivní zaměstnanosti. Tam eh, je to v kapitole aktivní politiky pracovního trhu, to je obsaženo u poloviny členských států a také voláme po zlepšení sociální ochrany s politikou eh, aktivizace těch, eh, kteří mají nárok na sociální ochranu. U nezrovnosti mladých tam také máme doporučení a víme, že ty reformy se již provádí. Je to tam záruka pro mladé, a e, chceme nejprve mít e, analyzovat výsledky, abychom viděli, jak dále pokračovat. Každopádně to reflektováno a stejně tak to platí i pro dlouhodobou nezaměstnanost. Tam e, je minimálně šest států, které kromě strategie obsahují i konkrétní doporučení. Takže to je čtvrtina členských států. Co se týče pracovních smluv, ano, máme tam určitý komentář k některým členským státům, například o tom dvojím pracovním trhu, tím, že by bylo dobře přejít od těch eh, nestabilních eh, smluv k těm dlouhodobým. A u některých členských států tam máme poznámku, že by se měli podívat na určité konkrétní typy eh, smluv. Velmi často se tam aplikují také jiné formy eh, zaměstnání lidé často eh, jsou osoby výdělečně, eh, samostatně výdělečně činné, místo toho, aby byly zaměstnaní. Takže i tady se projevuje ta dualita pracovního trhu. A potom k otázce pana Rodrigueze, který se ptal na rovnost. My věříme v ten náš trojuhelník, fiskální odpovědnost, strukturální reformy a kromě toho investice to by mělo vést produktivitě a přinést prosperitu. No, samozřejmě k tomu nedojde ze dne na den, ale myslíme si, že bychom měli aktivně působit ze všech těchto tří úhlů. A jak právě říkal Valdis, prohloubení měnové a hospodářské unie by mělo znamenat, že dojde k větší konvergenci a zblížení té úrovně. Potřebujeme to i pro stabilitu měnové unie. ale je to také jasný cíl Žána Koda Jungra, který říká, že chceme konvergenci, ale v té sociální oblasti chceme, aby to zbližování úrovně bylo směrem nahoru a ne směrem dolů. A doufáme, že to tak v budoucnosti bude. Děkuji panu Simonovi za to, že předsedal první části eh, této společné schůze. A teď bych chtěl dát slovo Nilsovi Torvalcovi na minutu a půl. Děkuji. Myslím, že někteří lidé dogmaticky eh, věří v konvergenci a soudržnost EU. Nicméně studie Mendelovy univerzity z Brna ukazuje, že to tak nutně nemusí být, že konvergence nemusí nutně nastat. Ti, kteří mají dobrou paměť, se možná vzpomínou na jedný, jeden historický paradox – Studie Jaguna Mendela eh, se jmenovala Rostlinné hybridy. A možná, že to, co my teď děláme, je to, že až eh, fanaticky věříme v tyto hybridy, a to asi není správné. I'll give the floor to Enrique Calvichon. Enrique Calvichon na minutu a půl. Děkuji, paní eh, předsedkyně. V podstatě tady hovoříme o systému řízení. ale to nestačí dělat jenom v době voleb. Ale je potřeba to revidovat. Musíme také aplikovat. Pravidla také potřeba se podívat na ty struktury, které fungují v těch zemích. Některé eh, země se dostaly do situace, kdy jsou strukturálně neřiditelné, což se týká mé vlastní země jak se může stát, že těch těch doporučení je méně v oblasti nezaměstnanosti mladých. Možná, že to není, eh, ta míra nezaměstnanosti není až tak vysoká, ale právě to tragédie. Často se mluví o flexikuritě, což znamená, že pokud je někdo nezaměstnaný, tak se o něj společnost postará, což je velmi e, nákladné pro veřejný rozpočet. A dále, myslím, že tady něco chybí. Měli bychom se dívat na další proměny, které zohledňují nedostatek rovnosti na pracovním trhu, včetně formálních indexů. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Moje otázka je na pana komisaře Dombrovského a je velmi stručná. Já si nemyslím, že odpověděl na tu otázku týkající se sankcí, takže já se k tomu vracím. Vy hovoříte o pozitivní ekonomické atmosféře, ale Eh, jinak jste jenom blafoval. Myslíte si, že je vůbec možné, že by se komise měla chovat jinak ke status, eh, který je v tom řízení o nadměrném schodku? A že eh, může přistoupit k sankcím v případě Portugalska a Španělska, ale přitom ne v případě Belgie a Francie. Možná, že Evropská komise má nějaké vlády, kterým dává přednost, nebo stranám v těch vládách, kterým dává přednost, nebo zohledňuje také eh, ekonomickou velikost zemí, jinak to nedává žádný smysl. Takže byste eh, měl konečně odpovědět na otázku ohledně sankcí. Je to právně a politický barbarismus, který by mohl znamenat konec evropského projektu. Děkuji, pan Lopez, Děkuji. Jsme svědky toho, že máme dvourychlostní systém řízení v Evropě. Některé státy vydírají eh, jiné, jako je to v případě Portugalska. Komise trvá na strukturálních reformách a úsporné politice. Do toho eh, se také měšuje trojka, co všechno vedlo k eh, tomu, že tady je více než 100 milionů lidí v chudobě, to je zvýšení nezaměstnanosti, nestabilita zaměstnání, porušování práv eh, pracovníků, snížení investic do školství a zdravotnictví, nedostatek růstu, snižování spotřeby, nevytváření eh, pracovních míst, jak dlouho bude komise trvat na provádění pořád stejných politik. Je to nedemokratické a přitom je nemožné to v praxi aplikovat. V Portugalsku to kritérium deficitu, se kterým přišla trojka, nám bylo nadiktováno táta Portugalsko eh, se ocitlo situace, kdy své dluhy splatit nemůže, je odkázáno na milost nebo nemilost eh, věřitelů. Umožní komise eh, vyjednání snížení dluhového břemene? Já dám slovo panu Dombrovskému, můžete odpovědět. Uh, okay. uh, thank you, Ano, děkuji, paní předsedkyně té první otázce, která se týkala konvergence. Jistě. To je něco, čeho jsme byli svědky v dobrém tempu, než nastala globální finanční a ekonomická krize. Ale je to něco, co se bohužel od té doby zadrhlo. Takže jedna z priorit naší politiky je opět nastartovat tento proces konvergence a znamená to konvergenci jednotlivých členských států, přibližování vůči sobě, ale i uvnitř členských států, to znamená eh, snižování nerovnosti v oblasti příjmů. Jsou různé způsoby eh, jak tomu napomáhat, e, například tím, že komise více využívá benchmarking a výměnu osvědčených postupů členských států a usiluje o ten cíl té konvergence. Potom zde byly otázky, které se týkaly řízení a méně doporučení v oblasti eh, nezaměstnanosti, zvláště té nezaměstnanosti mládeže, otázky flexikurity. Ano, v průběhu tohoto evropského semestru eh, máme méně těch doporučení zaměřených na jednotlivých státy, ale jsou zacílenější. A to také ocenili dokumenty parlamentu. A jistě, když se ovšem řekne, že je to priorita, tak nakonec prioritou nebude nic. Takže musíme zde opravdu bedlivě eh, vybírat naše doporučení a oblasti, ve kterých eh, doporučení vydáváme, ale Sociální indikátory a indikátory zaměstnanosti zde v tomto politickém cyklu mají větší váhu a boj proti nezaměstnanosti mladých, to je opravdu jedna z klíčových priorit. A jeden z prvních návrhů, který tato Evropská komise e, předkládala, se týkal dalších iniciativ, jak zlepšit zaměstnanost mládeže a také to a bylo to téma záruk pro mládež. Dále otázka aplikace paktu stability a růstu. To, zde bych poukázal na to, že komise je strážkyní smluv a má tedy dbát na uplatňování tohoto paktu stability a růstu. A komise vydala usnesení týkající se otázek eh, článku 126 smlouvy ve věci Portugalska a Španělska. Eh, týká, bude to začátkem července, takže zatím nemohou předjímat, jaké bude rozhodnutí komise, takže zatím o tom detailněji pohovořit nemohu. Pak se zde objevila otázka týkající se Francie a Portugalska a zdá se zachází se všemi členskými státy stejně, zda se jim měří stejným metrem. Ano, to je velmi závažná otázka. A komise již eh, uvedla v minulosti, že eh, Pak stability a růstu aplikuje na základě pravidel a předložených důkazů A co se týče specifické situace ve Francii, Francie musí eh, napravit eh, svůj, své přílišné zadlužení a jít opět pod ty 3% HDP a samozřejmě komise sleduje tento vývoj a eh, těší se, až obdrží návrh rozpočtu Francie na rok 2017. Co se E, týče Belgie, tak ta už není e, vlastně v tom e, postupu nadměrného schodku veřejných financí. Děkuji a není paní komisařka Tyson. Děkuji, zkusím buď stručná zareagovat na otázku týkající se nezaměstnanosti mládeže. Když se podíváme na čísla, tak tam vidíme určité zlepšení. Když porovnáváme duben 2016 a duben 2015, tak 490, o 495 tisíc nezaměstnaných méně. Takže máme méně nezaměstnaných. A myslím, že tento vývoj je e, pozitivní, ale stále má 4,2 miliony nezaměstnaných, takže to je důležité. A máme zde ještě to téma záruk pro mladé. A když se podíváte do těch zpráv, tak je to v těch úvodních ustanoveních zmiňováno. Nezapomínáme na nezaměstnanost mládeže. A nadále je to pro nás priorita, priorita velká, protože když máte více než 4 miliony mladých lidí, kteří stále ještě hledají práci, tak to je, se vlastně 4 miliony individuálních dramat, nebo téměř dramat, protože víme, že nemají žádné Eh, vyhlídky nemohou nastartovat svůj život. Co budeme dělat v souvislosti s eh, zárukou pro mladé? Eh, zinventarizujeme ji. Víte, že jsme tam udělali takové předfinancování a pomohlo to opravdu nastartování různých projektů. V září si uděláme takový přehled a potom globální evaluaci, co jsme mohli udělat lépe, co jsme udělali dobře a potom bude ten přeskum v polovině období. Víme, že ještě nejsme v tom cíli, ale dochází ke strukturálním reformám a e, i ty agentury práce fungují lépe v mnoha členských státech a spolu s podniky také vytváříme e, místa pro učně a praktikanty takže i zde na úrovni národních vlád a regionálních vlád je to důležité a je zde i důležitá spolupráce a partnerství s konkrétními podniky, které vznikají zde praktikantská místa například v rámci tzv. nového paktu pro mládež. Takže pracujeme na tom, ale uvědomujeme si, že nejsme ještě v cíli. Děkuji. A nyní Ernest Ortason na minutu 30, prosím. Děkuji vám. Já se chci zeptat pana předsedy Dombrovského na španělský rozpočet. Vaše doporučení z 9. března týkající se nápravy přílišného deficitu, tak eh, tam poukazujete na reformu v oblasti eh, daně z příjmu fyzických osob. Já nevím, jestli byste to nějak vypočítával nebo ne, na to bych se chtěl zeptat. A potom v rámci tohoto postupu no, na snižování nadměrného dluhu, zda komise nějak eh, očekává, že Španělsko bude moci snižovat daňovou zátěž a je tam pro ně manevrovací prostor? Tatiana Ždanoka, prosím, máte slovo. Děkuji. Já se chci zeptat na sociální a ekonomická mm, specifická doporučení. A pane předsedo Dombrovsky, si, vy jste hovořil, že při formulování těchto doporučení dáváte prioritu Eh, těm z oblasti sociální a zaměstnanosti spíše než ekonomické, ale má to i specifické nástroje pro eh, kontrolu výsledků ekonomických doporučení nebo jejich implementace. Ale takže nástroje pro ekonomické ukazatele máte, ale v oblasti zaměstnanosti takový nástroj není. A takže toto chci směřovat i na paní komisařko Tysen. Máte nějaké návrhy, jak tedy zjišťovat situaci? Zda tedy ta doporučení v oblasti sociální jsou ze strany členských států naplňována? A další otázka, která s tím souvisí. Pokud jsou nějaká doporučení e, v rozporu s ta sociální s ekonomickými, vy když jste byl premiérem, tak jste zavedl eh, vlastně opatření úsporná jako jeden z prvních Evropské unii ve vaší eh, zemi a víte, že to dopadlo právě na ty eh, nejméně majetné vrstvy ve vaší zemi. Děkuji, není markovali. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já zde pohovořím také jmén svých kolegů, budu možná hovořit o něco déle. Co se týče tématu governance, řízení, já si myslím, že je zde vidět celkem jasná linie Evropské komise. A jsou tam určité vnucované nedemokratické kontroly, Vidíme to ve Francii nebo i jinde, kde občané musí hájit svá práva proti těm technokratickým přístupům a potom ty soukromé investice v Itálii a v Řecku, které mají něco řešit, no to je přece čistě oblast spekulací. Kladu si otázku, co si má počít komise a zbytek Evropy s takovýmto rámcem. Eh, mají spekulanti nyní být pod jinou vlajkou, například pod řeckou, aby zde mohli provádět své nekalé operace, ale pokud se vám to podaří, no tak gratuluji. A nebo bych zareagoval na pana Starbatyho, který eh, velice upřímně řekl, že to v těch zemích nefunguje. To je asi jeden, jediný z Němců, který chápe, že euro je měna, kterou eh, spojuje která spojuje 19 států, které jsou ale každé eh, individuálně eh, rozdílné a potom Německo ještě vydělá navíc 200 miliard, to je zase nový rekord. Možná, že by se to někdy dalo investovat jinde, ale místo toho spíš se tady přemítá o fiskálních kapacitách a zasedají ministři financí a říkají si, jak by mohli ještě zlepšit přímé eh, zdanění. Je zde spor o délku projevu, zda dvě nebo tři minuty. Proč by nemohl vyčerpat svůj, svou řečnickou dobu? Já, já mám dva sloty za svoji frakce, proto mohu hovořit tři minuty celkem, říká řečník. EFDD e je frakce jako každá jiná. Děkuji, Dominik Mata. Děkuji. Nerad bych se opakoval, poslouchal jsem vás velmi pozorně, ale eh, mám pocit, že se na problémy díváte z špatného úhlu pohledu. Eh, nikdy jsem neslyšel, že byste zastávali ochrana opatření a že byste upřednostňovali eh, země, kde jsou nízké náklady. Říkáte, že ten systém je globální. Přitom sami vytváříte sociální dumping uvnitř Evropy, flexikurita, e, směrnice o vysílání pracovníků, e, volný pohyb eh, pracovníků a tak dále. To všechno jsou věci, které <clears throat> umožňují, že dochází k té přísněné nebo vyhrocené konkurenci mezi východem a západem a stupňuje se tím nezaměstnanost. Eh, chtěl bych vám oběma položit dvě otázky, jak za těchto podmínek a proč eh, chcete pokračovat v jednáních eh, se, Spojených stá, se Spojenými státy o TTIP, když je evidentní, že americká produkce tady zničí konkurenci v Evropě a jak, a to je moje druhá otázka, vzhledem k tomu, že tady máme 150 milion nezaměstnaných, tak eh, proč eh, upřednostňujete přijímání uprchlíků? I když eh, by to mohl být velký zdroj příjmu pro nás. I will now give the floor. A nyní dám slovo místo předsedovi panu Dombrovskému. Máte slovo, prosím. Děkuji vám. První otázka se týkala eh, rozpočtu ve Španělsku a týkalo se to reformy daně z příjmů fyzických osob. My se domníváme, že snížení rozpočtového deficitu bylo také zpomaleno eh, v důsledku reformy v oblasti eh, daní z příjmu. My vám k tomu můžeme dát ještě další informace, ale to je to, jak to vidíme my. A potom je tady otázka manevrovacího prostoru. Komise doporučila Španělsku, aby snížilo rozpo eh, eh, deficit eh, v tomto roce o 7% a v dalším roce o 3%. A pokud tedy Španělsko se zaměří na cíle v oblasti Eh, fiskální politiky a na offset, tedy že toto vyrovná daňovými příjmy, pak toto je možné. My nediskutujeme o takovýchto detailech rozpočtu. Máme zde příjmy, výdaje, to je naše doporučení pro členské státy, tak aby nezdaňovali tolik práci, především nízkoplacenou eh, práci a zdaňovali jiné části. Například se zdaňoval kapitál, majetek a tak dále. Takže tady toto souvisí s celkovou situací a daň z příjmu je pouze jedním z aspektů. A potom je tady rovnováha fiskální eh, ekonomických a finančních úvah eh, ve srovnání se sociálními aspekty. My nyní také více bereme v potaz sociální aspekty a aspekty související s trhem práce. Tak se postupovalo i v Lotyšsku, kde jsme měli velice složitý eh, pro, program a v rámci těchto úprav jsme zavedli záchranné sítě, tak abychom zachytili všechny negativní dopady krize. Otázka obecného zaměření fiskálních politiky a já musím říci, že státní politika se nyní více také zaměřuje a státní fiskální politika se více zaměřuje také na výdaje v současné době. A otázka se také týkala německého přebytku. I tento přebytek řešíme v rámci našich doporučení a proto eh, bude mít Německo eh, určitou eh, finanční rovnováhu a my doporučujeme investice v této oblasti. A potom otázka volného pohybu pracovních sil, služeb kapitálu a zboží. To jsou čtyři hlavní svobody, které jsou základem eh, společného trhu a komise hodlá tyto čtyři svobody obhajovat a také hodláme řešit otázky k e, zneužívání těchto svobod. A v souvislosti s TTIPem mohu říci, že v jednáních se pokračuje, jsou to důležitá Eh, jednání v oblasti obchodu a my se domníváme, že tato jednání přinesou konkrétní eh, pozitiva pro obě dvě strany Atlantiku. A potom také otázka migrace je složitá, není to přímo naším tématem, ale je povinností EU pomáhat lidem, kteří potřebují mezinárodní ochranu, ale na druhé straně je třeba také rozlišovat politické a ekonomické uprchlíky a je třeba posílit ochranu eh, externích hranic EU. Děkuji vám. Děkuji a nyní paní komisařka Tysen. Velice stručně. Já se domnívám, že kolega zodpověděl téměř všechny otázky. Já jsem chtěla odpovědět na tu otázku týkající se uprchlíků. Proč to děláme a proč v Evropě eh, se snažíme najít společně řešení? Eh, eh, lze tomu říci svědomí, morálka a my máme také právní povinnost, ale také morální povinnost přijmout ty, kteří hledají ochranu a kteří si chtějí zachránit eh, život. A s více než 500 miliony obyvatel jsme schopni přijmout eh, několik eh, lidí, kteří potřebují pomoc. A myslím si, že stejně jako to dělají jiní na světě, i my se musíme zostět naší zodpovědnosti a přijmout část těch, kteří jsou skutečnými uprchlíky. Není to jenom něco, co děláme, protože existují mezinárodní dohody a že máme povinnost to udělat, ale také proto, že chceme těmto lidem pomoci. Eh, a eh, chtěla jsem také něco říci o TTIP, ale Valdis to už řekl a tím eh, pádem mohu skončit a nechat více času na další otázky. Lená Mono, na minutu a půl máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Když tady není pan Moskoviči, tak se obrátím na pana Dombrovského. V evropském semestru a v těch doporučeních pro Francii eh, hovoříte o specifičnosti fiskálního systému v Francii, tím, že ten daňový mix není moc příznivý pro hospodářský eh, růst. Eh, neupřednostňuje se výroba, ale spíše spotřeba. Také jste hovořil o složitém daňovém zákoníku. A hovoříte o tom, že by bylo dobře zvýšit DPH a snížit různé daňové výjimky. Nicméně ve Francii vaše doporučení jsou naprostým opakem toho, co se bude dělat. Eh, hovoří se spíše o zvýšení daňové zátěže Eh, k čemu by to mělo dospět? Chci připomenout, že zdanění je tou poslední baštou svrchovanosti členských států. Eh, návrhy, eh, jak zavést jednotnou daň, podobně jako to bylo v jiných zemích, by byly naprosto neúčinné. A já si myslím, že by Evropská unie měla začít, začít brzdit, neměla by vnucovat zahraniční daňové modely Eh, členským státům, měla by se zaměřovat pouze na ty eh, urgentní úkoly, jako je agresivní daňové eh, vyhýbání se daním, jak to dělají nadnárodní firmy jako Google a další, které se vyhýbají placení daní ve členských státech. To vyplývá také z pravomocí, které komise má. Takže na závěr chci říct, pane Dombrovsky, chcete vytvořit fiskální unii bez toho, abyste to přiznal? Luděk Niedermayer, máte slovo. <clears throat> Děkuji. Eh, dnes dopoledne jsme tady slyšeli poznámky eh, předsedy Euroskupina o fiskálních pravidlech. Vyjádřil obavu, že se vracíme nebo že bychom se neměli vracet eh, k tomu stupidnímu paktu by ten pak měl být inteligentní. Dnes hovoříme o doporučení pro jednotlivé země. Když podíváme na údaje, tak za eh, rok 2012 eh, bylo eh, to plnění lepší než v roce 2015. Pouze 4% těch doporučeních bylo označeno za splněná. A já se chci ptát, jestli se komise myslí, že ten eh, současný fiskální rámec, který byl schválen před několika lety, funguje dobře. A chtěl bych připomenout, že to není obsese, to jsou eh, podmínky pro pozitivní budoucí vývoj. A mám druhou otázku, protože mi není úplně jasné, eh, proč se snižuje počet těch doporučení. Já jsem se díval na ty, které se týkají České republice a tam jsem zaznamenal, eh, že se tam vydá výzkum nevyhodněné děti, nedostatečná eh, participace na pracovním trhu. Jedno doporučení. bylo označeno za pouze částečný pokrok, takže nevím, do jaké míry má cenu snižovat jejich počet. Děkuji. Romana Tomš na minutu a půl. Máte slovo. Děkuji, eh, paní předsedkyně, eh, paní komisařko, pane komisaři. Je pozitivní eh, slyšet odpovědi od vás přímo v této diskuzi a myslím, že tady není nikdo, kdo by nesouhlasil s tím, že Evropa eh, by měla usilovat o to se stát nejsilnějším ekonomickým hráčem, eh, který také bude mít velmi silný sociální systém. To jsou naše cíle, ty se objevují v celé řadě plánů a dokumentů. A eh, už jsme přijali celou řadu strategií a měli bychom se měřit na jejich provádění v praxi ale já mám upřímně řečeno pocit, že některé ty strategie zůstávají pouze na papíře. Reformní programy členských států nebo pak růstu stability, to je pouze teoretické a v praxi se to neuplatňuje. Vždycky je problém, jak eh, donutit státy, aby splnili závazky, které přislíbily. Nevím, jestli je to nutně záměrná taktika, nebo je to eh, něco Eh, předem plánované, nebo je to jenom eh, nahodilé. Eh, ve Slovensku je to podobně, tam také se nerealizují ty reformy konkrétním způsobem, pouze se o nich hovoří. A mám následující otázku. Pokud si přejeme, aby členské státy ty reformy skutečně dělaly, a nebudu teď jenom o Slovensku, a pokud si přejeme, aby Eh, se tato doporučení kdy vůbec zohlednila nějakým zodpovědným způsobem, tak bychom měli dát nějaký recept na to, co dělat, pokud ten stát to nerealizuje. Takže máme následující otázku. Bude existovat nějaká možnost, eh, jak vyvíjet eh, tlak nebo vliv na členské státy, aby tyto reformy skutečně prováděly? Děkuji, dám slovo místo předsedovi komise Dombrovskému. Děkuji paní předsedkyně. Nejprve k těm doporučení pro letové země ohledně eh, zdanění ve Francii nebo daňového systému ve Francii. Tam jde o to, že by se měla rozšířit eh, daň ze spotřeby, včetně DPH. Eh, měla by se snížit eh, Eh, zatížení firem a eh, obecně zjednodušit eh, daňový systém a eliminovat výjimky. Takže myslím, že je jasné, že tady není žádné doporučení, aby ta daň byla nějaká paušální nebo progresivní. A myslím, že to doporučení je naprosto v souladu s obecnou eh, z obecnou strategií v daňové oblasti. Tam jde vždycky od toho, aby to zdanění se přesunulo od zdanění práce, zejména té eh, nízkoplacené práce a spíše se přesunulo ke zdanění spotřeby. A to, co teď doporučujeme pro Francii, je víceméně v souladu s tím, co doporučujeme také jiným členským státům. Samozřejmě se přitom zohledňují ta specifika eh, ve Francii. Potom jste hovořil o tom vyhýbání se eh, daním a daňovým únikům. Eh, my teď připravujeme celou řadu návrhů. Je to pro nás velmi aktuální a prioritní téma. A dále k eh, otázkám které se týkají implementace těchto doporučení. Ano, to je eh, problém. Eh, komise to tak vnímá, dochází pouze k eh, částečnému pokroku v jejich implementaci a to znamená, že musíme se více zaměřit na implementaci, ale už jsem jednou říkal, že nemáme žádný způsob, jak vynutit jejich provádění. Někdy <clears throat> to do určité míry jde, tam, kde se například hovoří o makroekonomické podmíněnosti při využívání strukturálních fondů a investičního plánu. To jsou věci, které se mohou využít v rámci CSR Nicméně komise rozhodně nechce eh, vytvářet nějaký systém sankcí. <clears throat> My si myslíme, že to jsou reformy, které již provádění je v zájmu samotných zemí. A chceme čím dál tím více <clears throat> používat eh, benchmarking, a Podobně jako to bylo ve zprávě pěti prezidentů, tak chceme, aby ten benchmarking byl právně závazný, ale samozřejmě o tom se musí ještě diskutovat a e, usilovat o e, souhlas zákonodárců. A potom k počtu těch CSR je pravda, že někdy pokrývají několik oblastí politiky. což někdy vede k tomu, že jejich počet je nižší. Ale týká se několika oblastí. Thank you, Commissioner. Děkuji, paní komisařka Tyson. Děkuji vám, paní předsedkyně. Budu stručná, co se týče doporučení CSR, jestli jich je více či méně. Mohla bych odpovědět pánu Niedermayerovi, že předtím byly CSR združené do skupin a také tomu i nyní co se týče pokroku členských států ve strukturálních reformách, my nevycházíme pouze ze ztrát členských stát, ale i přímo z dat. Například v oblasti nezaměstnanosti pracujeme s konkrétními čísly. A samozřejmě společně s členskými státy jsme vyvinuli ukazatele, kde jsme se shodli na tom způsobu, jak měřit jejich pokrok a tyto ukazatele se používají. Už jste zde zmínili využívání eh, fondů a makroekonomické podmíněnosti a za měření našich rozpočtových výdajů, které je čím dál tím více zaměřené také na výsledky. Eh, čím dál tím více žádáme doložení výsledků a myslím, že i to v budoucnu napomůže tomu, aby ty výsledky byly skutečné, hmatatelné. Děkuji, nyní Perváč Beres. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Pane komisaři, paní komisařko, já mám eh, tedy otázku pro pana Dobrovského. Komise začíná trochu zabývat dimenzí eurozóny, také tím, že bude teď prezentovat eh, vývoj situace a vyhlídky. Mě by eh, zajímalo, jestli se to nějak projeví v těch doporučeních pro jednotlivé státy, protože jde o to, že by tady měla probíhat nějaká interakce mezi ekonomikami. A potom eh, se chcete na ten postup pro řešení eh, hospodářských nerovnovách. Zajímalo by mě, jestli Evropská komise tento postup bere vůbec vážně a jestli má vůle aplikovat všechna ta pravidla, která tam jsou a která byla schválena v tomto parlamentu. A pokud ano, tak jak si vysvětlit, že země, které několik let po sobě jsou nad tím eh, Prahem, který je definován v tom postupu, a všechny ty nástroje, které legislativa nabízí, nejsou využívány. Já tím neříkám, eh, že by všichni měli být sankcionováni, ale Eh, říkám tím pouze, že pokud ta pravidla existují, aspoň já jsem pochopila, eh, že jsou tady ta pravidla, tak by se měla aplikovat. Tak mě, mě zajímalo, jestli je tady nějaký nový eh, přístup komise ohledně všech těch pravidel, která jsou v Paktu růstu a stability. Thank you. Javi López. Děkuji. Javier López má slovo. Děkuji vám. Ano, je to s podivem, že jsme tak spokojení vzhledem k tomu, jaká je na kontinentu ekonomická situace, velká nezaměstnanost, téměř nulový růst, různé nerovnosti, které zatěžují celý kontinent a potom téměř žádný růst a velká nezaměstnanost a rozpočtové cíle, které jsme si vytyčili v posledních letech, také například zmírňování mest a flexibilita. To byla deflační opatření, která byla špatná pro naši ekonomiku za pět let, třetí recese a eh, komise, Evropská centrální banka nyní naše tvrdí, že prý nebyla žádná expanzivní politika, ale Opravdu to ještě doplácíme na důsledky ekonomické krize. Aspoň už se připouští, že jsme v recesi, no ale tak to hospodářství neporuste a pokud někteří snižují mzdy a je druzí naopak udržují mzdy vysoké, no tak na to, za to také budeme muset někdy zaplatit. Já se chci zeptat na toto. Agresivní fiskální konsolidace funguje nebo ne? Jaká je zde odpověď? A flexibilita pracovních trhů. Vede to jenom k tomu, že se musí snižovat mzdy? A flexibilita ve Španělsku znamená potom to, že 9 z 10 smluv bude smlouvami na dobu určitou v eh, pracovních smluv, anebo se budou snižovat daně a nebudou naplňovány makroekonomické cíle. Ano, já zastupuji paní Maletič a mám otázku na pana Dombrovskise a budu se ptát nizozemsky. Poznámky pana Dijsselbluma dnes dopoledne eh, opět poukázaly na bezmoc Evropské komise, aby v dnešním evropském institučním nastavení eh, při makroekonomických nerovnováhách ex post eh, vymáhali zlepšení. Nepodařilo se to v roce 2005 a teď také ne, i když už máme tupek i sixpack. Zdá se tedy, že bychom nezbytně potřebovali novou strategii. Říjnový balíček komise představil potřebné změny eh, evropského eh, semestru. Eh, různá doporučení, více dialogu a možná, že se brzy dočkáme i Národních rad produktivity. To vítáme. Ale kladu si otázku, zda bychom nepotřebovali eh, opravdu nějakou pobídku pro členské státy, nějaký ten cukr, například Eh, eurobondy eh, provázané se striktními požadavky na rozpočet. Eh, dokud zde nebude mít komise skutečnou moc vymáhat tyto záležitosti, musíme hledat jiné řešení. Takže ex post vymáhání, ex ante ownership a různé pobídky, jaká kombinace těchto tří aspektů by byla nejlepší. Děkuji a není Tomas Mann. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám otázku směřovanou na Marianne Tyson. Ve specifických eh, doporučeních se hovoří o eh, velkém přílivu eh, uprchlíků a migrantů má socioekonomické dopady na EU a krátkodobém horizontu počítá komise se zvýšenými veřejnými výdaji a středně době tehdy, pokud se hm, podaří je začlenit do pracovního trhu a já toto sdílím. My jsme v našem výboru měli zprávu pana Benefe, já jsem byl stínový zpravodaj, měli jsme rozdílné názory, potom kompromisy byly podpořené 38 hlasy. Shodli jsme se, že se třeba znalostí jazyka, aby se člověk dostal na pracovní trh a uměl se vyjádřit. Shodli jsme se na tom, že se nesmí snižovat minimální mzda, v případě uprchlíků musí být zachován eh, princip rovného zacházení a přejeme si navýšení prostředků v rámci Evropského sociálního fondu. Jiní uváděli, že chtějí mít specifický fond, ale já jsem argumentoval tím, že máme ten azylový a migrační a integrační fond AMIF je tam na 3 miliardy eur a nevysílá se pak špatný signál, když na jednu stranu budeme mít pocit, že pro uprchlíky se najednou najde mnoho peněz eh, rychle a pro jiná opatření sociální oblasti nic. Mariane, jak to bude? Bude komise souhlasit s využitím prostředků z fondu ESIF, a nebo bude říkat, potřebujeme specifický fond se svojí vlastní nálepkou? Děkuji, pan Marias. Děkuji. Já chci položit otázku panu Dobrovskému a položení řecky. Eh, vidím, že zde používám staré eh, eh, recepty, které neustále selhávají. 40% lidí je v chudobě, 1,5 milionu nezas zaměstnaných, ale třetí programový balíček znamená další zdanění a naše ekonomika kolabuje. A také se žádají další eh, přebytky 3 až 3,5 která se eh, výrají z té reálné ekonomiky a přitom se nevyřešila otázka dluhu a to je problém pro fungování hospodářství. Co se stane s našimi nezaměstnanými? My jsme na prvním místě v oblasti nezaměstnanosti mládeže. Více než 50% jich je nezaměstnaných a máme v nezaměstnanosti zde velký rekord. Takže co uděláte pro vyřešení řecké nezaměstnanosti? Protože všichni ty mladé lidé chtějí práci, chtějí řešení. Já nemám nic specifického, co by jim dalo brzy možnost, aby si našli práci. To, co vy navrhujete, ta opatření, znamenají, že možná za nějakých 15 let nějaké řešení bude, no ale 15 let to je příliš dlouhá doba pro řecký lid, aby trpěli tak eh, dlouho pod touto eh, politikou, kterou zavádíte restrukturalizací. Pane Markovali, vy máte máte možnost položit druhou otázku, přestože vaše politická frakce se rozhodla, že ji nepoloží. Máte možnost. Děkuji vám, já se omlouvám a je také škoda, že jste mě eh, předtím přerušili. Došlo tam k jakému si nedorozumění mezi sekretariátem a naší frakcí. Tady se to týká především jasných a konkrétních odpovědí a tady nemůže fungovat pouze eh, vlastně dvojvládí eh, mezi Francií a Německem a jestliže to prostě jinak nejde a když budou přebytky, tak musí být investovány tam, kde je to zapotřebí. Já se chci ještě jednou vrátit k té otázce, protože to přináší pouze nerovnováhu a s tou nezaměstnaností eh, se nikam nedostaneme. Dostaneme se pouze ještě do větší katastrofální situace. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu místo předsedovi Dobrovskému. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve se chci vyjádřit k dimenzi eurozóny. V rámci tohoto evropského semestru se více zabýváme dimenzí eurozóny. To je také důvod, proč jsme vydali doporučení dříve, tak aby členské státy eurozóny mohli tato doporučení brát v potaz, jestliže budou vytvářet své vlastní plány a je to, to tato situace je také zohledněna v rámci doporučení pro eurozónu a k makroekonomickému eh, postupu v, ob, v oblasti v situaci nerovnováhy. Takže samozřejmě existují opatření, která se musí provádět a opatření by se provádět měla. A potom také ještě k zemím, které se nalézají v postupu nerovnováhy, ať se to týká schodku či e, přebytku. Všechny země, které jsou v této kategorii, jsou specificky monitorovány. A také jsou jim předkládána konkrétní doporučení a provádí se také monitorování implementace opatření. Pak tady byla také otázka týkající se situace Evropské ekonomiky a také ekonomiky v eurozóně. Došlo k oživení, ale je to pouze skromné oživení eh, ve výši 1,8 A my se zaměřujeme na priority, které by měly oživení zintenzivnit. Vy jste hovořil o agresivní fiskální eh, konsolidaci a my o tom nemůžeme hovořit, jestliže došlo vlastně eh, k, po, eh, ke, k žádnému, kde nedochází k žádnému pohybu v této situaci. A potom, pokud se týče pobídek, jak zlepšit stotožnění se s doporučeními. My se domníváme, že tímto tento způsob je e, především ten, že se sociální partneři, také národní orgány stotožní s těmito doporučeními a budou je provádět. Potom existuje také makroekonomická podmíněnost, která umožní využít evropské fondy a zlepšení a provádění CSR, to bude ve středu našeho zájmu i v dalším cyklu, takže my chceme Eh, aby doporučení byla implementována efektivněji. A pokud se týče Řecka, tak když nyní diskutujeme o doporučeních a evropském semestru, tak Řecko se těchto programů neúčastní, protože Řecko nepodléhá mechanismu dohledu ale pro Řecko bylo zpracováno memorandum porozumění. A zde je definován program pro Řecko a my očekáváme, že na základě tohoto programu dojde v Řecku k růstu již v druhé polovině tohoto roku. A pokud se týče zadlužení, pak eurozóna také hodla řešit trvalou udržitelnost řeckého dluhu a hodla tedy řecké zadlužení řešit jak z krátkodobého, tak i z dlouhodobého hlediska. Řecké orgány pomohly znovu nastartovat konkurenceschopnost eh, řecké ekonomiky a my doufáme, že řecká ekonomika začne růst a začnou se vytvářet nová pracovní místa stávající rozpočtový přebytek v Německu. Já už jsem na tuto otázku jednou odpovídal a právě z tohoto důvodu je také e, Německo e, v e, v postupu kvůli nerovnovážnému rozpočtu. A my tady doporučujeme, aby Německo především se zaměřilo na výdaje a investice. A zjistili jsme, že v Německu došlo také k nízkým výdajům na obecní úrovni, takže by Německo mělo právě eh, vydat eh, příjmy eh, a výdaje v této oblasti, tedy na úrovni obcí. A nyní komisařka Tyson, děkuji vám. Nejdříve bych chtěla odpovědět na otázku pana Lopese a to je segregace pracovního trhu. My jsme o této záležitosti také hovořili v zprávě pro Španělsko v bodech odůvodnění. My jsme právě zjistili, že ve Španělsku nebyly řádně uzavírané smlouvy, pracovní smlouvy, byly uzavírány často smlouvy pouze na dobu určitou, ale my potřebujeme ještě dodatečné informace, než provedeme e, řádnou analýzu a zapracujeme ji do doporučení pro Španělsko. Thomas Mann hovořil o migraci a uprchlících. Ano, my také jsme slyšeli tato čísla. Nejdříve to bude něco stát, protože lidé e, přicházejí z traumaty, je třeba je integrovat, je třeba také budovat domy, ale po dobře zafungov, e, po té, co budou dobře integrováni, tak Eh, můžeme být úspěšní a měli bychom to udělat lépe než v minulosti. Eh, když se podíváme na integraci příslušníků z třetích zemích, tak vidíme, že ve vzdělání, také u bydlení mají menší možnosti než eh, ostatní občané a zde bychom opravdu tuto situaci měli zlepšit. A právě proto jsme předložili v minulém týdnu balíček pro příslušníky z třetích zemí a to se týká také uprchlíků a my musíme pracovat na mnoha frontách a integrovat je, protože toto je důležité pro občanskou i ekonomickou soudržnost jestliže budeme mít eh, další finanční prostředky k dispozici, pak bychom je měli zacílit do této oblasti. My jsme zaplatili 100 milionů za eh, jazykové kurzy online, takže i zde Eh, poskytneme finanční prostředky, i členské státy musí tyto finanční prostředky doplnit, ale členské státy mohou využít eh, jiné fondy a také ESF pro vzdělávání a zapojení do trhu práce. Již na počátku přílivu uprchlíků jsme se obrátili na agentury eh, pro sociální fondy v členských státech, aby si vzájemně poskytovali informace a dnes některé členské státy již mají osvědčené postupy, eh, o které se mohou podělit s ostatními ale je opravdu důležité mít eh, více finančních prostředků, například pro jazykové prostředky, ale ESF eh, e je také omezený. Uvidíme, jak to bude vypadat u strukturálních fondů u přeskumu v polovině období. Takže my se musíme zaměřit na priority a musíme si uvědomit, že můžeme například z ESF také podpořit integraci uprchlíků. Thank you all for... Děkuji vám všem eh, za vaše přístavky a otázky. Je evidentní, že bychom byli všichni rádi, kdyby Evropa byla jednak ekonomicky efektivní, ale chceme toho využít pro to, aby vznikala pracovní místa a aby se zlepšila integrace do společnosti a lepší, eh, aby mladí lidé měli eh, lepší budoucnost. Eh, a to platí i pro seniory. Určitě se k tomuto tématu ještě vrátíme. Děkuji vám všem za vaši účast a přeji vám příjemný večer. <laughs>